Zápis z jednání jsou připomínky. Zápis je tedy považován za schválen. Mám tu také oznámení od skupiny SAD, jsem obdržela jmenování do meziparlamentní delegace a výboru.